který byl odsouhlasen 9. března podle článku 149, takže ten eh, program jste obdrželi a tento program byl takto stanoven, ale po konzultacích s politickými skupinami tak chci předložit návrhy změn definitivního programu. Diskuze, rozprava o Sudánu a případy Hasana Abdurahema a Abdulomonena Abdumavla na, bude nahrazeno roz, rozpravu o Zimbabwe, Zimbabwe, případ eh, pastora Evara Mavarire. Jsou nějaké námitky proti této změně? Dobře, takže takto je program změněn. A skupina, tedy pokud jde o skupinu ENF, tak ta požádala o to, aby místo předseda komise, výstoká představitelka Unie pro zahraniční věci se vyjádřila o zjištění Wikileaks a e, o tedy e, nástrojích, e, tedy hekov, he, hackerských nástrojích, takže to bude zařazeno na, na odpoledne a tím se rozšíří, prodlouží zasedání až 24 hodin. Nyní zástupce skupiny požádal o slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, Eh, Wikileaks publikovali první podklady a oznámili publikaci dalších o činnosti CIA a o tom, že eh, prolámují smartfony i televizory a další, eh, včetně automobilů, viry, trojské koně, mohou dokonce v určitých případech na dálku řídit automobily. Technologie sama maže svoje stopy a ani není zajištěno to, že eh, pracovníci CIA by je třeba nemohli zneužívat ve svůj prospěch, aniž by o tom CIA věděla. S ohledem na toto zametání stop a například kladení takových otisků prstů, třeba i ruských, je eventuálně možné interpretovat jinak eh, minulé volby ve Francii. Hekři ze CIA operují ze své základny amerického konzulátu ve Frankfurtu a Německá vláda se k tomu zatím odmítla veřejně vyjádřit, ale my potřebujeme veřejnou debatu a myslím si, že to není debata, která by se musela a měla vést jenom v Německu, ale je to debata, která se dotýká všech evropských zemí a proto bychom tuto debatu měli dnes vést v tomto Evropském parlamentu. Děkuji. Chce někdo se vyjádřit proti? Nikdo. Takže budeme hlasovat o žádosti skupiny ENF doplnit prohlášení eh, místo předsedky komise a vysoké představitelky pro zahraniční politiku o zjištění Wikileaks Eh, o tom, jaké nástroje CIA používala. Kdo je pro návrh této skupiny ENF? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut, takže eh, program se nemění a hm, pro, pan Winberger hm,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 mně jde o směrnici o zbraních. Já myslím, že bychom o ní neměli vůbec hlasovat, protože jsme pořád nedostali žádnou zprávu o té, jaké budou důsledky, takže to bychom měli vrátit do výboru, tak aby nejprve abychom byli schopni zanalizovat eh, důsledky této směrnice o zbraních. Pan Nostork? Pani Štork? já jubel schon bevor ich... Ano, já se ještě než jsem stihla cokoliv říci, děkuji. Na bodu pořadu jednání ve čtvrtek odpoledne mám eh, požadavek frakce EFDD a já prosím, abyste tam zadali i název a nejenom odkaz na ten dokument. Je důležité, abychom věděli, o čem ty interpelace budou. Jde o spolupráci pašeráků a neziskových nevládních organizací, které se zapojují do záchranných eh, operací eh, Středozemní moři. A proto prosím, aby se ten název interpelace dal do programu, tak jak je to dobrým zvykem teď, a aby to bylo takto i v budoucnu. Ano, rozhodnutí eh, názvu to bylo řešeno na, předsed, na konferenci předsedů frakcí a váš předseda Eh, ten se zúčastnil dobře, takže paní Berg, eh, eh, tak váš dobře, takže ten váš požadavek nebyl, neprošel a GUE NGL prohlášel, požádala o prohlášení místo předsedkyně komise, místo před, vysoké představitelky o e, e, věci, která se týká neustálých demolic domů palestinců, aby se to přidalo jako třetí bod odpoledne po prohlášení místo předsedkyně komise vysoké představitelky o prioritách Evropské unie pro zasedání Rady pro lidská práva OSN v roce 2017. Eh, a s tím, že debata by měla eh, skončit rezolucí. Takže prosím, pan Sikhois požádal o slovo za QE. Děkuji, vážení kolegové. To, co dělá Izrael vůči palestinskému lidu, to nadále pokračuje. A eh, včera byl zase takový incident eh, v Palestině, v obci Kalama a místní obyvatele jsou ohrožení. Je tam mezi nimi mnoho dětí také v té osadě. A je tam i mateřská škola, která byla financována penězi Evropské unie a my jsme eh, tuto osadu eh, nedávno navštívili a nyní přešly izraelské úřady do akce a podle údajů OSN je třeba říci, že už tam bylo zbořeno mnoho budov v pásmu Gazy a i jinde. A to je systematická politika Izraele systematické ničení těchto obcí. A potom jsou také ale nelegální osady Izraele a proto musí Evropská unie jednat a postarat se to, o to, aby e, toto ničení ustalo a Evropský parlament musí vyslat jasný signál. My jsme proti těmto krokům a proti nelegálnímu rozšiřování izraelských osad. Jsme pro Eh, řešení dvou státí, protože to je jediné, co zaručí mír. Děkuji. Někdo by chtěl se vyjádřit proti návrhu NGL? Prego. Prosím. Monsieur le président. Euh, Pane předsedo, my jsme proti tomuto návrhu, poněvadž ve eh, komunitě Kan Rachmel v zóně C, eh, takže tam, co je nelegální, no to jsou <laughs> pouze tam ty budovy, protože tam v té zóně, tam Izraelci mají pod kontrolou celé území a celou činnost a ani eh, mm, tedy mm, mm, palestinci Eh, tedy eh, i, i, eh, využili veškeré legální právní prostředky a Izraelci řekli, že mm, počkají na to, až tedy vyprší všechny nebo až se použijí všechny právní prostředky, takže to je irrelevantní, protože tam není, nedochází k tomu, že by mělo dojít okamžitě k nějakým demolicím, dokonce vy říkáte únor a teď je, je březen a tam Izraelci samozřejmě mm, počkají na to, až budou vyčerpány veškeré právní prostředky, které eh, palestinci mají. Děkuji. Dobře, takže teď budeme hlasovat eh, jmenovitě. Budeme hlasovat o žádosti eh, skupiny UNGL doplnit do rozpravy v úterý po prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky pro priority ehm, Evropské unie pro zas, účely zasedání Rady pro lidská práva OSN další prohlášení k tam doplnit, které by se týkalo neustálého bourání domů, budov, které patří palestincům. A zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. La proposta. Návrh je zamítnut. L'ordine del giorno pertanto no... Program tedy tímto se nezměnil. Pan Noé požádal o slovo. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád něco řekl k tématu Turecko a výrokům pana Erdogana, který se intenzivně profiluje vůči EU. Byli jsme toho svědky v Nizozemsku, slyšeli jsme ho, jak e, označil Nizozemce jako fašisty a nacisty a toto je nepřijatelné, nesmíme to tolerovat jako Evropský parlament a myslím si, že bychom to měli předat na e, program tohoto, vík, e, tohoto týdne. Já vím, že je to na programu na duben, ale je to politicky aktuální. Samozřejmě můžete se schovávat za pravidly a jednacím řádem, že to není předloženo včas, je to tak, já to říkám teprve nyní, ale můžeme udělat i něco jiného. Můžeme se také neskrývat za pravidly a debatovat o něčem, co je skutečně politicky aktuální, jako skuteční politikové a skutečný parlament a e, probrat tedy diskuzi o Turecku už tento týden. Děkuji. Eh, pravidla je třeba respektovat. Pan Zdechovský pane předsedající vím že vaše řízení je velice demokratické a velice vás uznávám za to jakým způsobem dáváte kolegům slovo ale chci připomenout článek one hundred and eighty four že kolega pokud chce dělat tato prohlášení měl požádat o one minute speech tak jako my žádáme všichni ostatní když chceme podobná prohlášení pronést. tak ho prosím bych chtěl upozornit abyste ho příště odkázal na one minute speech a podle článku one hundred and eighty four a jednacího řádu aby kolega tuto svoji připomínku tam mohl v jednominutové řeči pronést. děkuji. A nyní máme na programu Prosím, ještě. Danke, Herr Präsident. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě k pořadu jednání. Já bych rád krátce poukázal na to, že panem Dantanem podaný alternativní návrh usnesení v souvislosti se zprávou vlastního podnětu o minimálních standardech, o chovných králících Eh, ve lhůtě eh, minulý čtvrtek překročil eh, rozsah slov, což je v rozporu s článkem 170.3. A nyní zjišťuji, že po uplynutí lhůti pro podání byl text zkrácen. Pokud to byl technický důvod, tak ve 170 bod 4 je uvedeno se souhlasem Eh, předsedy je možné pozměňovací návrhy výjimečně podat po uplynutí lhůty, jsou-li to kompromisní návrhy nebo jsou-li dány technické problémy a předseda rozhodne o přípustnosti takovýchto pozměňovacích eh, návrhů a před hlasováním si vyžádá souhlasu parlamentu o takovýchto pozměňovacích návrzích. Pane předsedo, v tomto kontextu se vás táži, zdá alternativní eh, návrh EPP považujete za připustný a zda o něm nyní tedy budeme hlasovat tak, jak je to v souladu s pravidly tohoto parlamentu. Děkuji. Allora. Dobře, a nyní návrh EPP eh, e byl delší, než je dohodnuto. Takže alternativní návrh musí být eh, kratší než ten původní návrh. Ale eh, jako vždy eh, mě tedy naše služby informovaly skupinu EPP a text byl zredukován, takže tím se vyřešil ten technický problém týkající se délky. Tam není problém s obsahem a já si myslím, že proto je tento dokument přijatelný, jak řekl, šlo pouze o technickou záležitost, kterou příslušné oddělení vyřešilo. Dobře, a teď dáme slovo panu Ekovi, který je zpravodajem dokumentu, je to zpráva týkající se rtuči.